Ladies and gentlemen, good morning. May we... Dámy a pánové, dobré ráno, můžeme začít. Nejprve mám jedno sdělení. A sice, že budeme potřebovat hlasovací karty dnes ráno, takže prosím, připravte si je. Teď bych vás chtěl informovat o rozhodnutí koordinátorů. Pokud jde o jmenování zpravodajů, pan Marino Epintu byl jmenován zpravodajem eh, pro případ zbavení parlamentní imunity eh, pana Dana Niky. Pan Andřej Duda Eh, byl jmenovan zpravodajem pro imunitu Sergeje Staniševa a paní Heidi Hautala eh, pro imunitu pana Jeroma Lavrie. Dále ke stálým zpravodajům. Pro právní základ je to paní Hautala, pro subsidiaritu paní Ferrara, pro sporné záležitosti pan Kavada pro komitologii, přenesení legislativních pravomocí a aktiv přenesené pravomoci pan Sayer, pro kodifikace a přepracovaná znění pan Maštálka. Potom eh, u um, zpravodajů pro stanoviska bylo rozhodnuto, že průběžnou zprávu o úřadu uh, Evropského veřejného žalobce si vezme uh, sociální demokracie a uh, transparentnost, odpovědnost a integritu v evropských institucích si vezme předseda. Pokud jde o návrhy usnesení, Koordinátoři se rozhodli vypracovat stanovisko ve formě dopisu podle článku 133 eh, a týká se to návrhu usnesení paní Bisoto, Bicoto z 3. listopadu 2014 o neslučitelnosti fiskálního kompaktu s Lisabonskou smlouvou. Koordinátoři vzali na vědomí také návrh usnesení eh, Alda Patricella z 8. ledna 2015 eh, o vytvoření eh, Evropského úřadu pro adopce. Koordinátoři se shodli na tom, že budou požadovat návštěvu výboru v Evropském patentním úřadu v Mnichově, ke které by mělo dojít v druhé polovině roku 2015, což je reakce na pozvánku ze strany předsedy tohoto úřadu, pana Benoa Batistelliho. Koordinátoři eh, se dohodli, že utvoří pracovní skupinu pro právní otázky týkající se rozvoje robotiky. Spravodajkou byla jmenována paní Dilvo. Koordinátoři se rozhodli, že člen výboru INTA a člen sekretariátu výboru INTA budou přizváni eh, k schůzím pracovní skupiny o copyrightu v závislosti na projednávaném tématu konkrétní schůze. Koordinátoři se dohodli, že požádají analytické oddělení o návrhy na workshop o e, technické, o, o soudních znalcích v Evropské unii. Byl také schválen kalendář návštěv výborů pro rok 2015. Návštěva Lotyšska proběhne v, v datech, které, které, která ještě budou navržena. Návštěva Řecka proběhne 18. až 20. března. Návštěva Švédska se bude konat 8. až 10. dubna, návštěva Washingtonu eh, také 8. až 10. dubna, do Hágu 5. května a do Kijeva 18. a 19. června. Právní služba e, vytvoří prezentaci na, stanoviska 2 lomeno 13 soudního dvora a to pro schůzi e, našeho výboru v únoru. E, toto stanovisko vznáší mnoho právních námitek vůči současnému návrhu na smlouvu, která by udělila členství v Evropské unii v, pro ECHR. Koordinátoři se dohodli, že uh, uspořádají slyšení společně s výborem TRAN a ITRE ohledně letního času což proběhne 24. března během schůze výboru. A konečně schůze koordinátorů se budou konat vždycky ráno druhého dne naší schůze. Jinými slovy, buď v úterý nebo ve čtvrtek ráno, místo pondělního nebo středečního večera, a to až do letní přestávky. To jsou tedy rozhodnutí koordinátorů. A teď přecházíme k bodu číslo 12. respektive k bodům 12 až 19, jestli to tak můžu říct. Přeje si paní Hautala něco říct? Vzhledem k tomu, že je zpravodajkou pro tyto body, tak může dostat slovo. Jinak navrhuji, abychom hlasovali o těchto zprávách v jednom bloku. Paní Hannibal si ještě chce vzít slovo. Paní Hautala nejprve. Děkuji, pane předsedo. Já bych navrhovala, abychom hlasovali hned a abychom ty zprávy nepozměňovali, protože rada měla dlouhý čas na to, aby se dohodla a to je také můj důvod pro to, že nesouhlasím v tuto chvíli s pozměňovacími návrhy které by prodloužily eh, celkovou dobu, která je potřeba k přijetí těchto deklarací, tedy k prodloužení dvou měsíců na čtyř měsíce. Chtěla bych eh, ještě se zmínit o něčem, o čem patrně bude mluvit i paní Hannibal. A sice, že proběhly živé diskuze o těch osmi třetích zemích a o jejich schopnosti eh, implementovat v praxi eh, hákskou umluvu o eh, únosech dětí. Myslím si, že paní Hannibal k tomu ještě bude mluvit, ale u toho ostatního myslím si, že můžeme hlasovat. Paní Hannibal. Děkuji, pane předsedo. Ano, já souhlasím s tím, že můžeme hlasovat ale eh, mám určité obavy ohledně těch eh, osmi států. Přinejmenším některé z nich eh, jsou v situaci, kdy není jisté, zda jsou schopny dodržet příslušné požadavky Hákské úmluvy. Protože, jak všichni víme, tak tak ty členské státy mají provádět hodnocení a je zcela jasné, že toto hodnocení bude provádět Evropská unie. V těch zemích ale neprobí, neprobíhá žádné takové hodnocení. Pokud to ale chápu správně, tak některé z těchto zemí nemají eh, k dispozici eh, příslušné postupy a příslušné zákony, ale většina z nich se snaží je zavést. A e, existuje názor, mimo jiné názor Evropského právního institutu, že e, že bychom je měli jaksi dotlačit k tomu, aby se připojili k té úmluvě, což by urychlilo jejich postupy. Já si tedy myslím, že bychom měli hlasovat pro, ale přitom bychom si měli uvědomovat situaci v zemích, o kterých mluvíme. A proto navrhuji, abychom uspořádali slyšení na toto téma v nepříliš vzdálené budoucnosti, tak abychom mohli o tomto tématu hovořit podrobněji a abychom mohli hledat nějakou cestu vpřed. Také bych chtěla navrhnout, dohodnout, aby až budeme na návštěvě v Hágu, tak abychom během této návštěvy projednávali i tuto úmluvu. Děkuji vám. Můžeme tedy přikročit k hlasování. Nejprve hlasujeme o, pozměňovac, o osmi identických pozměňovacích návrzích článku 1, tedy k té úvodní části. Jsou to návrhy pana Džambaského. Hlasujeme zvedáním ruky. Pokud to chápu správně, paní zpravodajka je proti. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji vám. Teď eh, budeme hlasovat pomocí hlasovacích karet a hlasujeme o návrhu zprávy jako celku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Takže dostávám informaci, že hlasuje příliš mnoho lidí. EPP má o dva víc a ALDE má o jednoho víc. Což je zajímavé. No, uh, Dobře, takže já končím hlasování. Zpráva byla přijata. Teď budeme hlasovat znovu elektronicky o e, návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji paní Hautala. Teď se dostáváme k bodu 20. Podpora volného pohybu občanů a podniků. A slovo má paní Delvo, zpravodajka. Já se omlouvám, já jsem teď trochu zmatená. Já jsem myslela, že budeme hlasovat o mandátu pro vyjednávání. Dobře, ale myslím tedy, že můžeme hlasovat. Samozřejmě, pokud se nepotřebujete vyjádřit, můžeme rovnou hlasovat. Hlasujeme tedy elektronicky. Hlasujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A teď budeme hlasovat o bodu číslo 21, ověřování pověřovacích listin. chtěl bych oznámit, že jsem stáhl některé odstavce z návrhu zprávy. Je to vyznačeno na hlasovacím seznamu. Tentokrát budeme tedy hlasovat jenom zvedáním rukou. A závěrečné hlasování bude elektronické. Takže odstavec 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? dvě zdržení. Přijato. Můžeme tedy pokročit k odstavci čtyři, k pozměňovacímu návrhu 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Šestka byla smazána. Respektive pozměňovací návrh 6 je smazání. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. O pozměňovacích návrzích 9 až 15 můžeme hlasovat v jednom bloku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Potom eh, tady mám ústní pozměňovací návrh číslo jedna, a sice, že e, mandát pana Filipa Bradburna skončil 21. prosince 2014. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A teď hlasujeme o zprávě jako celku elektronicky. Zahajuji hlasování. OK, I close the vote. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji tedy sám sobě. Bod 22. Tady můžeme rovnou hlasovat, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A teď se můžeme přesunout k bodu 23. Evropské řízení o drobných pohledávkách a slovo má paní Geringer. Thank you, Chair. Uh, sorry, uh, Mrs. Omlouvám se, paní Geringer. Pan Duda uh, žádá o slovo. Procesní připomínka? Tak. Ano. Technická připomínka, pane předsedo. Chtěl bych hned po hlasování říci, abychom bod 34 přesunuli na dopoledne. Z odpoledne na dopoledne. Zda by to bylo možné. yes, I think that is, that is viable or to do it. Ano, já si myslím, že bychom to mohli zvládnout eh, eh, před obědem jako poslední bod dnešního dopoledne. Yes, yes, yes, before. Thank you very much. Uh, Mrs. Geringer has the floor. Dobře, děkuji. Slovo má paní Geringer. Děkuji, paní Děkuji, pane předsedo. Ráda bych eh, vám předložila komentář k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy k dokumentu, který se týká evropského řízení o drobných pohledávkách a řízení o evropském platebním rozkazu. Dostali jsme 86 pozměňovacích návrhů. Já vám děkuji za provedenou práci. Hodně z těchto pozměňovacích návrhů dobře doplňuje dokument, který předložila jako návrh Evropská komise. Pár slov na úvod. Odkud vznikl tento návrh nového nařízení, odkud se vzal. Komise dospěla k názoru, že problém související s neefektivním sporným řízením o drobných pohledávkách je mnohem složitější v případě, které se týkají drobných částek, které jsou předmětem přeshraničních transakcí, takže jedná se pouze o přeshraniční transakce. Tam jsou problémy s nedostatkem informací stran, pokud jde o využívání postupů a řízení zahraničními soudy. Také je větší potřeba překladu a tlumočení a často bylo nutno také cestovat do zahraničí. A společně s růstem přeshraničního obchodu v Evropské unii bylo čím dál důležitější zajistit účinné mechanismy na řešení pohledávek, aby se tím zajistila podpora hospodářské činnosti. Já jsem s, velkým, s velkou spokojeností přijala návrh komise, k tomu mám i své pozměňovací návrhy. Zjistila jsem, že z velké většiny je tento návrh dobrý a bude správně fungovat. Proto ten můj počet pozměňovacích návrhů není nějak přemrštěný. Jsem toho názoru, že je nutné, aby řízení o drobných pohledávkách byla opravdu, bylo opravdu jednoduché a dostupné pro občany bez ohledu na to, jakým jazykem hovoří a v jaké zemi žijí. Usnesení parlamentu z 25. října jasně odráží, že eh, Frekvence využívání soudu pro řešení drobných pohledávek eh, v členských státech je velmi nízká a proto je nutné zavést eh, zjednodušené zásady pro používání tohoto řízení. Pokud jde o práh pro drobné pohledávky souhlasím s návrhem komise, která navrhla jako drobné pohledávky v přeshraničních řízeních práh 10 tisíc eur. Obecně ten práh je 2000, v, v současné době je ten práh tisíce eur a tím se omezuje používání tohoto nařízení, protože v případě malých a středních podniků většina pohledávek se týká částek, které překračují práh 2000 eur. Aby se zjednodušila činnost malých a středních podniků, pokud jde o přeshraniční transakce, tak stanovení Prahu na výšce 10 000 eur vyřeší celou řadu problémů. Ještě dodám takovou úvahu. Velmi často existuje neporozumění ohledně výkladu termínu drobné pohledávky. Možná je to trochu zavádějící v celé řadě případů, když některé osoby to vztahují například k průměrnému platu v dané zemi. A v tom případě těch 10 tisíc eur nevypadá na malou částku. V některých členských státech takzvané small claims mají práh 12 tisíc 12 000 liber, například ve Velké Británii, takže je opravdu trošku zavádějící to slovo small, nebo česky tedy drobné. Pokud samo to slovo brání pochopení záměru tohoto nového postupu, tohoto nového řízení, možná by bylo dobré nahradit to nějakým slovem až do up to 10 000 eur. Zjednodušená řízení pro pohledávky, jejichž strop je stanoven na 10 000 eur. Protože pouze v tomto případě budeme mít konkrétní efekt, když Toto řízení se týká nejen individuálních klientů, ale především chceme, aby tohoto řízení mohly využívat malé a střední podniky. A třicátý pozměňovací návrh, nebo tedy pozměňovací návrh číslo 30, přináší návrh, aby ten limit byl stanoven jiný pro individuální klienty a jiný pro malé a střední podniky. Můžeme se nad tím pozastavit, ale tím se ještě více zkomplikuje celý postup a myslím si, že by bylo lepší, aby ta pravidla byla jasná, čistá, jasná, transparentní pro všechny, jak pro individuální osoby, tak pro podniky. Pokud jde o limit soudních poplatků, to je velmi sporná otázka a obecně my nestanovujeme limit v tomto nařízení, protože to je otázka, která je výlučně v gestci členských států. My chceme, aby doporučení vyšlo z Evropského parlamentu v tom smyslu, aby ty poplatky byly co nejnižší a aby byly adekvátní k té částce, kterou představuje pohledávka, protože pokud jsou soudní poplatky vyšší, než je pohledávka, tak je jasné, že vůbec nemá smysl o toto řízení se vůbec pokoušet. A, a to vede k tomu, že se rozvíjí nelegální biznis, který se tím živí a, a vlastně se věřitele nedomáhají svých práv, protože se jim to nevyplatí. Je zde také otázka stanovení průměrné minimální nebo průměrného minimálního soudního poplatku. V některých členských státech eh, se o tom hovoří v tom smyslu, že by se soudy vlastně chránily před masovým přílivem sporů o velmi, velmi nízké kvóty. Ten eh, limit by byl třeba 34 eur soudních poplatků. Nemůže to být tedy méně, než je těch 34 eur. Jsem ráda, že všichni podpořili návrh přijetí poplatku například kreditní kartou nebo bankovním převodem, protože až dosud bylo nutné dostavit se k soudu, k okýnku a tam zaplatit hotově. Takže teď je to v přijato a jsem ráda, že v tom nikdo nevidí žádný problém, protože to přinese také velké zjednodušení. Část pozměňovacích návrhů je dobrým doplněním návrhu komise a například takovým pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh číslo 72, který navrhuje, aby soudní poplatky vybírané z titulu Evropského řízení o drobných pobladávkách nepřekračovaly soudní poplatky, které jsou vybírány v případě analogických eh, místních vnitrostátních řízení. Proto tedy ten státní limit, vnitrostátní limit by platil také pro přeshraniční řízení a já si myslím, že to je rozumný návrh a určitě budu chtít tento návrh podpořit. Objevily se také podle mě dobré návrhy, které se týkají v některých případech eh, bezplatných eh, služeb, například eh, praktické pomoci při vyplňování formuláře. Já si myslím, že to je dobrý pozměňovací návrh s tím, že si myslím, že se to bude také velmi těžko prosazovat na radě, ale můžeme se o to pokusit, proč by ne. Mnoho pozměňovacích návrhů se týkalo také času implementace jednotlivých etap nařízení. To je otázka kompromisu. Všichni se uvědomujeme, že členské státy musí mít určitý čas na provedení tohoto nového nařízení. Už s ohledem na to, že Část eh, těch eh, diskusí by mohla probíhat například eh, prostřednictvím videokonferencí anebo využití jiných nových technologií a soudy musí být vybaveny touto infrastrukturou, protože jinak toto nové řízení nebude fungovat tak, jak bychom chtěli, aby fungovalo. To je tedy ve zkratce všechno, co jsem vám chtěla říci. Čekám na vaše komentáře a budu pracovat na vytvoření kompromisu a budu se snažit eh, zakončit práci na tomto dokumentu v, takovým termín, v takovém termínu, aby to ještě bylo zakončeno za lotyšského předsednictví. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Přeje si někdo z poslanců promluvit? Paní Hannibal. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce. Bylo to, byla to velice jasná prezentace a já vlastně souhlasím úplně se vším. Jenom bych nadnesla ještě jeden další bod a to je e, šíření povědomí, protože tento postup není využíván tolik, jak by mohl být zkrátka, protože lidé o něm příliš mnoho nevědí. Takže když tady hovoříme o pozměňovacích návrzích, tak já si myslím, že způsoby rozšiřování povědomí a informační kampaně v členských státech by měly být také zahrnuty. Děkuji. Pan Radev. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych chtěl eh, znovu poděkovat naší zpravodajce za eh, práci, kterou odvedla. A chtěl bych říci, že ten rozdíl mezi těmi limity pro e, fyzické a právnické osoby je v podstatě v souladu s ekonomickou realitou. Zvýšit prach nad 10 tisíc euro by bylo opravdu těžko realizovatelné vzhledem k tomu, že konec konců má jít o drobné pohledávky. Dále měli bychom se vyhnout tomu, abychom e, dávali další kompetence soudům v případech, které by se daly řešit v rámci vnitrostátních postupů tam, kde sídlo stran a umístění e, příslušného soudu se nachází ve, v jednom členském státě, měl by ten případ být řešen tam. A to proto, abychom se vyhnuli takzvanému forum shoppingu. Pokud jde o videokonference, tak v případech, kdy strana, kterou je třeba vyslechnout, se nachází v jiném členském státě než příslušný soud, pak by ústní slyšení mělo být možné provést prostřednictvím videokonference. Měli bychom povzbuzovat soudy k tomu, aby si obstarali patřičné vybavení. Navrhuji tedy, aby soudy dostali rozumnou lhůtu dva roky eh, po vstupu v platnost k tomu, aby si vybavení sehnali. Pan eh, Pan Buda. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl po blahopřát paní zpravodajce, poděkovat jí za její úsilí. No, podle mého názoru e, je zcela jasné, abychom zpřístupnili tento nástroj veřejnosti, protože e, je to nástroj pro lidi, kteří mají drobné pohledávky v členských státech a je důležité si uvědomit, že tento postup má být aplikován pouze v případech, kdy e, existuje nějaký zahraniční prvek jestliže, soud, eh, jestliže příslušný soud sídlí ve stejném členském státě, tak eh, tato procedura se neuplatní. Nicméně bych chtěl zdůraznit, vidím tady názorové rozdíly, ale chtěl bych zdůraznit, že je nutné rozlišovat ty stropy eh, pro právnické osoby a eh, pro eh, osoby přidružené k právnickým osobám, protože ekonomická aktivita je u nich vyšší než u fyzických osob. A my chceme poskytnout nástroj, který by byl k dispozici malým a středním podnikům v případech, že mají problémy. A dále eh, bychom neměli uvažovat pouze o nápravných opatřeních, ale také o preventivních opatřeních. Toto nařízení povede k situaci, kdy společnosti, které které nechtějí platit dluhy eh, dalším firmám, si to rozmyslí, protože budou vědět o tom, že existuje procedura, která je donutí platit dluhy. Měli bychom tedy eh, být opatrní v tomto ohledu. Samozřejmě bude to kolektivní rozhodnutí, je, těžko, je těžké rozhodnout, co je drobná pohledávka v Rumunsku, co je drobná pohledávka ve Spojeném království ale když eh, hovoříme o částce 10 tisíc euro nebo 15 tisíc euro pro, malou a, pro malé a střední podniky, tak představte si kamionového dopravce, který eh, dělá eh, jízdy z jedné strany Evropy na druhou, tak jak, jak se to bude implementovat potom v členských státech? Dále, pokud jde o ten termín, je tady, dva, navrhuji 12 měsíců. 6 měsíců je nereálné, protože za tu dobu eh, nelze zorganizovat výběrové řízení pro počítačové vybavení. Takže já si myslím, že lepší lhuta by byla 12 měsíců na implementaci tohoto nařízení. Děkuji vám. Děkuji, pan Uspaskych. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, chtěl bych poděkovat paní zpravodajce a dalším poslancům, kteří zaslali pozměňovací návrhy. Já bych chtěl říci, že podporuji tyto pozměňovací návrhy, které jasně definují rozdíl mezi právnickou osobou a fyzickou osobou. Teď je jasnější, že tento postup se bude uplatňovat nejen na firmy, ale i na všechny občany Evropské unie. Pozměňovací návrhy, které se týkají do toho finančního limitu, s tím také souvisejí. Podle mého názoru by bylo užitečné zavést různé Prahy pro právnické osoby a pro fyzické osoby. Navrhuji eh, ponechat 10 tisíc euro pro právnické osoby a 4 tisíce nebo 5 tisíc euro pro fyzické osoby. Další blok pozměňovacích návrhů se týká typu pohledávek, u kterých bude tento postup uplatnitelný. Hovoříme tady o všech pohledávkách s mezinárodním aspektem, jak říká komise, anebo chceme e, mít na zřeteli pohledávky e, s přeshraničním elementem. Bylo by podle mého názoru e, užitečné, kdyby tento postup se uplatňoval v co nejširším počtu případů. To by bylo dobré pro občany, protože by to bylo rychlejší, jednodušší a méně nákladné než veškeré další eh, soudní řízení eh, u vnitrostátních soudů. Proto nepodpořím eh, to vymezení, které v tom návrhu je. Chtěl bych podpořit využívání elektronické technologie v co nejširší míře, také u těch soudních poplatků. To podporuji, myslím si, že to povzbudí členské státy tomu, aby konečně zlepšili fungování soudnictví eh, a aktualizovali ho pro 21. století. Takže proto jsem proto, aby soudy měly co nejkratší čas na eh, adaptaci k této proceduře. Děkuji, pane předsedo. Eh, I já bych chtěla poblahopřát zpravodajce k té velice dobré zprávě, kterou nám prezentovala. Já bych chtěla říct tři věci. Za prvé, souhlasím s paní Hannibal, že tento postup velice často nebyl využíván, protože se o něm nevědělo. A ať už přijdeme s jakýmikoliv pozměňovacími návrhy nebo s jakýmikoliv dalšími zprávami, eh, tak vždycky musíme eh, mít toto na paměti. Eh, musíme uvažovat o zlepšování povědomí o tomto postupu. K otázce, co je to drobná pohledávka. Já jsem ráda, že jste odkázala na pozici e, Spojeného království, kde drobná pohledávka je 12 000 liber. Nicméně e, stejná pozice nepanuje ve všech členských státech. Takže máme tu situaci, která e, se velice liší. Někde je drobná pohledávka 3500 euro a někde, jako ve Spojeném království, je to až těch 12 000. A to proto, že definice drobné pohledávky závisí na ekonomice dané země a také na průměrném příjmu. Když se podíváme na průměrný měsíční výdělek v našich členských státech, tak v některých státech je to eh, několik set euro a v jiných je průměrný měsíční výdělek několik tisíc. A pokud vytváříme postup, který by měl platit jak pro malé a střední podniky, Eh, s ručením omezeným, tak pro jednotlivce bez ručení omezeného a s omezenými zdroji, eh, tak si myslím, že bychom eh, také měli mít jasnou představu o socioekonomickém scénáři, ve kterém se pohybujeme. Proto podporuji, abychom činili rozdíl mezi maximální hodnotou u právnické osoby a u fyzické osoby. A konečně k využívání elektronického vybavení pro sběr důkazů. Podle mého názoru to je nutná cesta vpřed v jakémkoliv soudním systému. Uvědomuji si ale, že ne všechny členské státy zatím zavedly nebo zatím vyčlenili dostatek zdrojů na to, aby splnili tyto požadavky. Tady bych proto navrhla 12-měsíční lhůtu místo 6-měsíční na implementaci této směrnice. Děkuji vám. Děkuji, pan Le Breton. Merci. Eh. Děkuji, pane předsedo. Já musím říci, že jsem pro tento systém řešení malých přeshraničních pohledávek, protože podle mě tento systém není nebezpečný pro národní justici, protože se týká pouze přeshraničních sporů a ne sporů uvnitře státu. Většina těch přeshraničních pohledávek v současné době není žádným způsobem řešena, protože lidé ztrácejí odvahu a nakonec to prostě vzdají místo, aby hájili svá práva. Takže toto nařízení eh, přinese konec tohoto bezpráví. Existuje to už pro pohledávky do 2000 eur, ale já ale souhlasím s tím obecným názorem, že tento systém je velmi málo známý a je třeba o něm více komunikovat, aby byl do budoucna úspěšněji využit využívan. Já jsem také proto, aby se zvýšil ten práh z 2 tisíc na 10 tisíc eur, protože většina těchto přeshraničních sporů se týká částek nad 2 tisíce eur, takže to zatím nemělo velký praktický význam, byl to spíš takový experiment. Jsem ale proti tomu, co zde navrhovalo několik kolegů, a sice, že by se rozlišovalo mezi fyzickými osobami a právnickými osobami, že by tam byly různé limity. Já si myslím, že to je špatný nápad, já souhlasím s názorem zpravodajky. Pokud to chceme zjednodušit, pokud chceme tento systém prosadit a chceme, aby byl známý, tak tam nemáme proč zavádět takováto rozdělení. Hlavní důvod, proč jsem pro toto téma, je ten, jak víte, já nejsem pro Evropskou unii, já bych byl rád, kdybychom měli nějakou jinou evropskou organizaci, říkám tomu Evropa národu. I v Evropě národu bude vždycky přeshraniční obchod, takže budeme potřebovat takovýto systém. Takže si myslím, že tento systém přežije Evropskou unii. Eh, thank you, madam. Děkuji. Paní zpravodajko, máte teď čas na závěrečné poznámky. Já vám děkuji za všechny připomínky. V návrhu komise je obsažen prvek zvyšování povědomí občanů o existenci takovéhoto řízení a o podpoře tohoto řízení. Ale pokud chcete, i my sami můžeme formulovat takovéto doporučení, protože dobrých řešení a dobrých nápadů není nikdy nazbyt. Často to řízení bylo takové, že se nevyplatilo jej využít a také o něm nebylo široké povědomí, moc se o něm nevědělo. Pokud jde o limity a také chápání samotného termínu drobné pohledávky, to řízení se týká pouze přeshraničních transakcí. Není možné, aby v jedné zemi dvě osoby z té samé země z toho systému z toho stejného právního systému použili tento nástroj. Ten nástroj je pro něco jiného. Týká se to sporů, ke kterým dochází přeshraničně mezi firmami nebo občany různých členských států. Takže zde nevzniká možnost konkurence s vnitrostátním právním systémem. Je to úplně jiný postup. Pokud se ale v budoucnosti uvědomíme, že chceme, aby to bylo užitečné, tak musíme zohlednit to, že v různých státech jsou různá hospodářství, různé ekonomiky a aby to řízení dobře fungovalo, tak to musí vzít v úvahu. Pokud třeba lotyšský občan bude obchodovat s britským občanem, tak eh, je dobře, aby tam měl vysoký limit a ne snížený limit. Protože naše ekonomiky zatím ne tedy v blízké budoucnosti, ale někdy v další budoucnosti dohoní ty rozvinutější ekonomiky. Například eh, hospodářství mé země Polska dosáhlo obrovského pokroku v uplynulých deseti letech a všechny úrovně, které jsme měli před deseti lety, jsou dnes mnohem, mnohem vyšší a my nevytváříme právo na jeden rok. My vytváříme právo, které má platit delší čas, takže si myslím, že ten limit by měl být zachován, ale pokud eh, nás dráždí ten název drobné pohledávky, tak tomu neříkejme drobné, ale řekněme, že je to tedy uh, Eh, transakce do výše 10 tisíc eur. A neříkejme drobný, protože to může být chápáno různě. Pokud jde o různé preventivní kroky, o kterých jste hovořili, tak i zde je samozřejmě nutné informovat občany a také podnikatele o tom, že je třeba vyhýbat se situacím, kdy potom eh, mohou čelit problémům se zaplacením svých pohledávek ale samozřejmě všichni občané vědí, jak probíhají transakce, především na internetu a musí si sami dávat pozor na to, aby je někdo nepodvedl. Pokud jde o působnost pohledávek, které podléhají tomuto řízení, tak je to velmi přesně a důkladně popsáno Evropskou komisí bod po bodu čeho se to řízení může týkat. A je tam lépe napsáno, čeho se určitě toto řízení netýká. Takže už je to obsaženo v samotném návrhu a proto jsem ani já nepřekládala žádné pozměňovací návrhy, protože jsem měla za to, že ten rozsah působnosti, pokud jde o případy, které mohou být řešeny v tomto řízení, je velmi konkrétně dán už samotným návrhem. Takže jsem tam už nic nepřidávala protože si myslím, že i tak to bude dobře fungovat, je to opravdu jasné a čitelné. Navrhnu vám určité kompromisy. Ve skupině se sejdeme se stínovými zpravodaji. Já budu chtít, aby ten návrh měl co nejširší podporu z vaší strany, aby všechny vaše připomínky byly maximálně zohledněny, ale chci také předeslat, že to, co už je obsaženo v tom návrhu, anebo je obecně známo z hlediska systému fungování evropského práva, tak já už to nechci opakovat znovu v tom dokumentě. Něco, co už je prostě známo. Protože tím by se vlastně celý ten dokument oslabil a nebyl by tak jasný, jak bych si přála. Já chci, aby to bylo jednoduché, jasné a srozumitelné pro všechny občany. A takový návrh vám připravím a těším se na vaši podporu. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. Můžeme se přesunout k bodu číslo 24. A slovo má... Ne, pan Kavada se hlásí. Omlouvám se, pane předsedo. Ještě taková technická připomínka. Já jsem nevěděl, že výbor jury má být nějakou experimentální místností, pokud jde o klimatický pokles teploty. Já vím, že se snažíte udělat, eh, co je ve vašich silách, ale měli byste říci centrální službě, pokud jde o klimatizaci, že eh, my prostě nejsme tučňáci, nám všem je tady zima, je nám zima na záda. Kolegyně, koukám, už se oblékla, já brzy <laughs> přijdu oblečený za ledního medvěda. Prostě nemohli bychom už jednou provždy vyřešit tuto otázku, aby tady byla přijatelná teplota, protože opravdu je tady velká zima a já bych nerad zatížil zdravotní pojišťovnu mé země tím, že bude platit za moji angínu. Děkuji, pane předsedo. Ano, máte úplnou pravdu, pane Kavado, ale přece jen slovo má pan Koferaty. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že klima nezahřeju svými slovy. Už jsem měl příležitost eh, diskutovat na výboru o směrnici a měli jsme také možnost eh, zajít do větších podrobností na slyšení před Vánocemi. Dnes děláme další krok protože zde máme výměnu názorů ohledně textu, který jsem vám poslal, z návrhy změn oproti původnímu textu. Proto bych rád shrnul kapitoly, u kterých je důležité, abychom na ně zaměřili svou pozornost, především tedy ty hlavní kapitoly. První se týká právo na identifikaci akcionářů a zjednodušení předávání informací, pokud jde o prostředníky a také zjednodušení uplatňování hlasovacího práva akcionářů. Druhá kapitola se týká transparentnosti institucionálních investorů a asset managers. Pak je zde také transparentnost proxy advisors a také transparentnost a ohledně odměňování vedoucích pracovníků. Pak jsou zde také kontrole, které se týkají transakcí mezi korolovanými stranami. Jak jsem říkal už od začátku, naším ambiciozním cílem je ukončit práci na této směrnici, aby se stala součástí komplexnějšího rámce řízení společností. To zahrnuje také sociální odpovědnost podniku, jak víte, a zahrnuje to také sociální zodpovědnost, o které Jacques Delors hovořil už v Bílé knize z roku 1993. Chci říci, že společně s akcionáři je třeba zapojit také další zúčastněné osoby, včetně spotřebitelů a těch, kteří pracují pro místní orgány. Nicméně musíme udělat ten první krok. K těm kapitolám, které jsem zde vyjmenoval, doplním pár detailů. Pokud jde o ochranu osobních údajů, já jsem tam navrhl různé změny, jak vidíte, aby se zaručilo, že jakékoliv zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s národními eh, zákony a se směrnicí o ochraně osobních údajů a aby postupy směrnice byly napsány tak, aby se maximálně omezilo předávání a šíření osobních údajů. Aby bylo dosaženo ochrany osobních údajů, které se musí těšit každý občan. Pokud jde o předávání informací komisím, víte, že tyto otázky se hodně týkají přeshraničních záležitostí a uplatňování hlasovacího práva akcionářů musí být zaručeno. A proto jsem posílil aspekty, které se týkají poskytování informací o akcionářích ze strany podniku, které musí být tedy poskytnuty, pokud o to požádá prostředník. A musí to být transparentní a nediskriminující. Pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, tak já jsem navrhl, aby členské státy zavedly adekvátně flexibilní mechanismy, aby se usnadnila dlouhodobá zapojení akcionářů, protože cílem pro směrnici je také posílit dlouhodobou vizi podniku. A vybřednout z takových těch eh, rozporů, které vyplývají z krátkodobého horizontu plánování, pokud o řízení společnosti, pokud o transparentnost eh, institucionálních investorů, asset managerů a proxy advisors, tak je podle mě důležité posílit eh, ustanovení, které jsou obsaženy v návrhu komise, které mají zajistit transparentnost této oblasti, především pokud jde o institucionální investory a další subjekty. Proto je třeba institucionálním investorům a asset managerům zajistit, aby se do toho opravdu zapojili podle předem definované politiky a aby proxy advisors se, se řídili také eh, etickým kodexem, který bude předem definován. Hovořili jsme také o odměňování ředitelů. Ta definice odměňování politiky odměn, eh, která musí být eh, udržitelná, to je klíčový prvek, eh, který nám zajistí, že společnosti obchodované na burze budou náležitým způsobem řízeny a že se budou zaměřovat na dlouhodobou konkurenceschopnost aby zde nedocházelo k nějakému cílenému využívání politiky odměňování. Je třeba zohlednit také akcionáře při tomto odměňování. Jejich hlasování je důležité, pokud je o stanovení odměny a také pro kontrolu implementace tam, kde je to nutné a kde je to nutné. Pak tam ještě pár změn, které mají zajistit větší udržitelnost a transparentnost politiky odměňování. Jedna z nich se týká možnosti zaměstnanců vyjádřit svůj názor na politiku odměňování jejich společností. Oni jsou důležitá součást podniku a tím pádem musí mít příležitost eh, vyjádřit se nejen shareholders, ale také i stakeholders. Především ti, kteří pracují v tom podniku, těmi počínají. Musíme zohlednit různá kritéria, pokud jde o hodnotu akcí, protože ta variabilní složka odměňování musí fungovat tak, aby i to odměňování bylo stimulem ke zvýšení produktivity. Evropští občané, jak víte, se dívají na nás a ptají se, nebo žádají po nás stále větší transparentnost. Pokud jde o podniky, tak musíme také podpořit eh, kroky, které mají zvýšit transparentnost a, eh, a také dlouhodobou konkurenceschopnost eh, podniků. A je třeba překonat limity a rizika, které vyplývají ze snahy získat krátkodobý zisk. Pokud jde o operace s korolovanými stranami, tak i zde jde o transparentnost, ale všechny normy musí být adekvátní a musí být přizpůsobeny různým systémům řízení společnosti. Takže je nutno řešit různé podmínky a není možné dopouštět se zjednodušení, které by mohlo vést k nějakým rozporům či dokonce škodám. Korelovaná strana rozhodně nemůže být vyloučena z hlasování na velné hromadě akcionářů Já jsem si vědom, že opatření, které se týkají operací s korelovanými stranami, jsou velmi delikátním bodem, to jsme opakovali i v minulosti, a proto se velmi těším na diskusi s kolegy a se stínovými zpravodaji, i tedy s dalšími, kteří se rozhodnou předložit pozměňovacími, pozměňovací návrhy. Doufám, že dosáhneme schody, která zaručí nejen rovnováhu, ale také efektivní řešení. A poslední věc, pokud jde o důležité úkoly, které tato směrnice svěřuje komisi, tak si myslím, že tento význam je možno ještě posílit tím, že budeme hájit pravomoci parlamentu a proto si myslím, že by bylo užitečné využít aktu v přenesené pravomoci spíše než eh, prováděcí akty. To, o čem diskutujeme, je velmi důležité téma, jak jsem říkal. Byl bych rád, kdyby to bylo součástí toho obecného systému řízení společnosti. Všechny role tam musí být eh, definovány, jasně vymezeny a vše musí být v rovnováze. To znamená, že funkce akcionářů musí být, nebo tedy funkce stakeholders musí být na stejné úrovni jako funkce shareholders. Poslední věc se týká kalendáře. Na žádost některých stínových zpravodajů jsme rozhodli, že odložíme o několik dnů lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů, takže teď to bude 5. února. Není to dlouhé, tedy prodloužení, ale dávám to ještě pár dnů na další úvahy a můžete předložit propracovanější návrhy k jednotlivým kapitolám. Takže čas je takový, jak jsem vám řekl. A myslím si, že je důležité využít tyto dny k lepší práci. V každém případě je to dost času na to, abychom mohli dodržet ten původní harmonogram, to znamená 5.2. pozměňovací návrhy, diskuse o pozměňovacích návrzích na konci února 23. nebo 24. a možné přijetí na výboru do konce března. Takže to je zatím z mé strany vše a těším se na vaše první připomínky, ze kterých se později, jako čekávám, stanou pozměňovací návrhy. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Chtěl bych vám připomenout, že jsme trošku v časovém skluzu. O půl dvanácté eh, k nám přijde lotyšský ministr spravedlnosti, takže možná bychom mohli se trošku zahřát soustředěnou diskuzí. Slovo má nyní komise, konkrétně paní eh, Joana Sikora Vidneva. Děkuji vám. My bychom chtěli poděkovat eh, panu Koferatimu za eh, tu skvělou zprávu k návrhu komise. A jsme panu zpravodaji nesmírně vděční za podporu této důležité iniciativy která má za cíl eh, přimět akcionáře k tomu, aby se více orientovali na dlouhodobý horizont a udržitelné řízení společností. V jeho zprávě je mnoho nápadů, které jsou velice užitečné a které velice dobře doplní návrh komise. Chtěla bych možná poukázat na to, že diskuze v komisi jsou občas obtížné, protože některé otázky jsou problematické pro členské státy a obecně eh, při diskuzích v radě je tendence snižovat ambice tak, aby bylo možno dosáhnout kompromisu. Z našeho pohledu je důležité, aby Evropský parlament si uchoval své ambice ale zároveň ponechal určitou flexibilitu k tomu, aby bylo možné dosáhnout politické dohody. Možná bych chtěla vypíchnout dva eh, body. V té zprávě se objevují návrhy, které eh, se týkají vyššího zapojení zaměstnanců a dalších eh, aktérů. Z pozice komise nám by se nelíbilo, kdyby se diskuse v Evropském parlamentu příliš mnoho e, zaměřovala na účast zaměstnanců. Víme, že je to e, citlivá, delikátní otázka pro členské státy, které mají velice různorodé tradice v tomto směru, jak už jsme zjistili u některých předchozích e, návrhů. Eh, uvědomujeme si, že jde o důležitý problém, který se objevuje v různých kontextech, tedy ne pouze v kontextu směrnice o právech akcionářů, ale taky v dalších tématech, které se týkají eh, práva společností. Potřebujeme tedy širší a horizontálnější diskuzi o eh, zapojení zaměstnanců diskuzi s komisí, Evropským parlamentem, členskými státy a zainteresovanými stranami. Takový je tedy náš návrh, aby se debata nesoustředila příliš v kontextu této směrnice na problém zaměstnanců. Pokud jde o návrh na zavedení dodatečných mechanismů, na e, posílení dlouhodobého charakteru, e, tak e, je velice užitečné vytvořit pobídky pro dlouhodobé akcionáře. Je ale zároveň eh, potřebné ty mechanismy podrobně proskoumat, protože některé z nich mohou mít nezamýšlené následky, například zdvojené hlasovací právo. Víme, že v některých členských státech to takto funguje a bývá to kritizováno. Bylo by tedy dobré se nad tím zamyslet a je zapotřebí zhodnotit ty jednotlivé mechanismy. Některé mohou být eh, lepší a některé mohou být méně přiměřené. Chtěla bych poukázat na to, že bychom měli hledat pobídky eh, pro dlouhodobé akcionáře na konci letošního roku vydáme zprávu o tom, eh, jak motivovat akcionáře k odpovědným a udržitelným investicím. Budeme také pořádat veřejné konzultace, začneme letos na jaře nebo možná ještě o něco dříve a na konci roku z toho vzejde zpráva komise, která bude tuto otázku zkoumat velmi do hloubky. Budeme se tedy zabývat ještě jednou, říkám, pobídkami pro dlouhodobé akcionáře. Abych to schrnula, tak jsme si vědomi eh, toho, o čem se diskutuje ve výboru Ekon. Věděli jsme některé pozměňovací návrhy eh, z Ekonu. U některých z nich bychom byli poměrně opatrní a těšíme se také na zprávy o pozměňovacích výborech, o pozměňovacích návrzích výboru Jury a velice rádi vám poskytneme jakoukoliv podporu a informace. Jsme vám k dispozici a děkujeme vám ještě jednou. Děkuji panu Sergiu Gaetanu Koferatimu. Děkuji, paní Wikström má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Velice ráda jsem zpátky ve výboru Jury, vidím tady staré i nové přátele. Jakožto zpravodajka za ALDE pro toto téma bych chtěla poděkovat panu Koferatimu za jeho práci a také za, to ne, za tu nefalšovanou e, snahu. Vy jste částečně e, uspěl, protože e, ta zpráva je opravdu skvělá. Já jsem se pokusila seznámit s tím návrhem, ale stále ještě musím probrat určité detaily a sejít se s určitými aktéry, než se definitivně rozhodnu, co si o tom myslím. Nicméně o tom eh, obecném přístupu mám jasno. Úmysl a cíl komise je velice dobrý. Mně se líbí nápad eh, stimulovat dlouhodobé eh, snahy akcionářů ve společnostech a líbí se mi také to přidání transparentnosti na místech, kde je to nutné. Takže cíle nejsou problém, ale spíše to, jak těch cílů dosáhnout. To musíme ještě zkoumat detailněji. A tady e, musíme ten návrh podstatným způsobem vylepšit. Kdybych měla hlasovat o návrhu komise tak, jak e, leží nyní před námi, musím bohužel přiznat, že bych doporučila své frakci, aby hlasovala proti. Přesto jsem ale přesvědčena, že e, jedinou cestou vpřed je spolupráce na společném řešení, které by vylepšilo ten návrh od komise. Čeká nás spousta tvrdé práce, s jejíž pomocí eh, věřím, že dospějeme ke znění, které bude přijatelné, ale, jak už jsem říkala, bude si to žádat značné přepisování, přepracovávání. Já nejsem přesvědčena o tom, že evropské firmy eh, potřebují na posílení konkurenceschopnosti příliš svazující pravidla od zákonodárců. Eh, když už něco, tak eh, toho už máme příliš mnoho. Zároveň v žádném případě si nemyslím, že budeme, že dokážeme stimulovat eh, akcionáře tím, že budeme nutit firmy vytvářet různé politické dokumenty. Tady je zjevné riziko, že tím dosáhneme pravého opaku toho, co chceme udělat a konkrétně eh, zvýšíme eh, administrativní a byrokratickou zátěž, která už teď tíží do značné míry evropské firmy. Opravdová dlouhodobá angažovanost akcionářů plyne z touhy podílet se na práci společnosti a ne z nějaké nutnosti e, zvenčí, která po někom chce, aby vypracovával dokumenty. Já jsem přesvědčená federalistka a podporuji e, panevropská řešení. A opravdu věřím, že v mnoha případech e, firmám poslouží eh, jeden evropský zákon než 28 různých eh, národních zákonů. Přesto ale jaksi nevidím důvod pro mnoho návrhů eh, v tomto legislativním balíčku. Například, pokud jde o odměňování ředitelů, tak myslím si, že tady by mohlo existovat garantované právo pro akcionáře, aby mohli mluvit do odměňování ředitelů. My ale se musíme vyhnout extrémně detailním ustanovením eh, na toto téma. Jaké jsou tady vlastně eh, potřeby? Přestože populisté všech barev můžou využít této směrnice o odměňování ředitelů pro pár hlasů navíc, tak může někdo opravdu tvrdit, že nepatrné změny v platech ředitelů mohou být určující pro výkonnost evropské firmy v globální ekonomice? To určitě ne. Nejdůležitějším faktorem tady je to, jaké strategické rozhodnutí e, firma učiní. A upřímně řečeno, my musí, když donutíme e, firmy, e, aby aby plnili povinnosti, eh, které na ně uvalili eh, příliš ambiciozní evropští politici a byrokraté, místo aby eh, se věnovali řízení firmy. Tak, takhle to nejde. My musíme donutit akcionáře, aby se zabývali důležitějšími věcmi, než jsou ty symbolické, jako jsou platy ředitelů. Pokud jde o identifikaci akcionářů, tak to by mohlo poskytnout přidanou hodnotu na evropské úrovni. A to by mohla být oblast, eh, na které bychom mohli pracovat v tom textu. Pokud jde o transakce se zpřízněnými stranami, tak eh, tady mám poněkud obavy z toho příliš preskriptivního charakteru návrhu komise jsem si jistá, že ten návrh eh, plyne z dobré víry a upřímné snahy chránit menšinové akcionáře, ale v současné podobě eh, by to mohlo vést k neuměrné zátěži pro evropské firmy, která by mohla v konečném důsledku eh, poškodit naši ekonomiku a zároveň omezit vyhlídky na růst. Já bych velice ráda byla pozitivnější ve svých komentářích, vážení kolegové, ale můžu aspoň slíbit to, že budu pracovat velice konstruktivně a budu se snažit vylepšovat tento návrh společně s vámi všemi. Upřímně řečeno, eh, pane Koferaty, já vám vážně nezávidím, že jste zpravodajem pro eh, toto velice komplikované téma, ale pevně věřím, že se vám povede nás semknout tak, abychom dospěli návrhu, který bude odrážet naše rozdílné názory a pro který e, dokážeme získat většinu v našem parlamentu. Děkuji vám za pozornost a těším se na nadcházející spolupráci. Děkuji. Máme na seznamu pět řečníků a máme asi deset minut, takže prosím, mějte to na paměti. Slovo má paní Niebler. Vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat eh, panu zpravodajovi za tuto zprávu a že máme možnost o této záležitosti diskutovat. Budu tedy stručná. Eh, já bych chtěla pohovořit eh, z perspektivy mé země. Já bych chtěla poukázat na problémy, které mám s návrhem komise a se zprávou v Německu. Máme 900 eh, firm, které kotují na burze. 60% těchto firm jsou malé podniky, které mají eh, pouze jednoho nebo dva členy představenstva, takže tady se nejedná pouze o velké podniky, ale ta většina v mé zemi a myslím, i že v jiných zemích, tam většina jsou ty mm, střední podniky, tedy ta klasická eh, podnikatelská střední vrstva. Eh, musíme pracovat eh, na tom, abychom odlehčili eh, těmto firmám, musíme mít méně byrokracie, musíme mít větší transparentnost a stále menší zátěž pro firmy. Proto musíme velmi obezřetně hledět na to, kde je důležité mít větší transparentnost. A já jsem nabila dojmu, že co se týče návrhu zprávy pana Koferatyho, takže tam je více byrokracie než právě snížení. Co se týče zprávy a návrhu komise, tam je něco, co eh, vůbec není zohledněno v Německu. Eh, máme eh, takový systém, že máme nejenom představenstvo, ale akcionáře, ale máme i dozorčí radu, která je prostě institut, je to orgán, který je zapojen do rozhodovacího procesu a mezi těmito třemi orgány, tedy představenstvo, dozorčí rada a akcionáři, tedy jejich eh, valná hromada, eh, tak potom mají tedy rozdělené role a v tom návrhu komise a také eh, pan zpravodaj podporuje tady tuto zprávu komise, tak toto tam není zohledněno. My máme tedy, já neříkám, že by ten mm, dualistický ten dualistický systém špatně fungoval během posledních deseti let. Já bych tedy chtěla eh, přednést eh, pozměňovací návrh, kde by se tedy eh, roz, rozlišil ten jednoduchý systém a ten duální systém. Musíme se tedy podívat ještě na ten článek 9 a na ta jednotlivá ustanovení. A potom, co se týče odměňování e, představenstva a že na to dohlíží dozorčí rada, tak to je velice dobře e, fungující systém a proč by na tom mm, mm, se měla podílet ta valná hromada. Já si myslím, že potom, co se týče těch e, transakcí, tak se musíme podívat, jak to vypadá v praxi, jak by to mělo fungovat. E, protože když budeme muset mít eh, valnou hromadu na eh, tyto věci, tak to samozřejmě to stojí eh, peníze a nemůže to fungovat tak, jak je to v návrhu. Já nahlížím tedy kriticky na tento návrh a já, eh, milí pane Koferaty, já vás eh, na druhé straně lituji, protože to určitě není jednoduché, že jste tady dostal tady tuto zprávu, ale já vám předložím pozměňovací návrhy, eh, tak abychom mohli o tomto ještě dále diskutovat. Uh, Mr. Foss. Děkuji, pan Foss. Ja, vielen Dank. Děkuji. Tady ten záměr, eh, který je v tom návrhu, tak eh, já ho chápu, ale co se týče těch jednotlivých detailů, tak já si nemyslím, že je to správná cesta. Eh, já si myslím, že když nebudu úplně, úplně zvořlý, že by se to mělo úplně vyškrtnout, tak jak řekla kolegyně, tady máme různé body. Máme tady ty otázky, eh, co se stane s těmi eh, obchodními tajemstvími. Musíme být více eh, konkurenceschopní a když to bude všechno se probírat na těch valných hromadách, tak to samozřejmě stojí peň, hodně peněz, potom jak to vypadá se rozhodováním těch zaměstnanců a souvislost s těmi valnými hromadami, ta realita je taková, že ten akcionář většinou o to nemá e, zájem a důvěřuje e, vedení a většinou e, stejně tam existuje většina. Potom ten duální systém, tak tady se už o tom hovořilo, tedy mít ohled na to, jak to vypadá v těch členských státech, kde mají ty svoje eh, zvláštnosti. Potom u těch eh, prováděcích aktů, tak bychom se mm, měli podívat na to převést na aktiv přenesené pravomoci a mít ale k tomu ještě lepší podklady. Potom článek 3, především A až C, tedy až D, na tom bychom se měli ještě lépe podívat. Ta informační eh, povinnost, to o které se hovoří, tam se nerozlišuje tedy ten uh, majitel té akcie a dort vornehmen. A, dr, a, a držitel akcie. <clears throat> A potom tady uh, eh, 3D je potřeba jasně uh, vyjasnit, uh, kdo bude nést uh, náklady. Takže ten záměr, ten úmysl tam je, ale je potřeba to ještě lépe vyřešit. Potom si myslím, eh, co by tam mělo být v každém případě, eh, co se týče nákladů. Tady, tady to eh, vyvstává otázka odpovědnosti. Na to se musíme zaměřit konkrétně a potom v případě sporu, kdo tedy na konci je odpovědný za tuto informaci. A tak, jak, jak to dělat u těch mezinárodních firm, když se to změní, když je tam nějaký jazykový problém, v případě, že existuje ta přímá komunikace s akcionáři. To jsou tedy problémy, které eh, samozřejmě nestihneme vyřešit tady v tomto eh, krátkém čase, ale měli bychom o tom eh, rozumně diskutovat. Já jsem tedy velmi skeptický, co se týče obsahu této směrnice. Thank you, Mr. Zvěvka. Děkuji, pan Zvěvka. Bardzo děkuji. Děkuji, pane předsedo. Stínovým zpravodajem k této zprávě za frakci EPP je kolega Toty, který zde dnes není a ten mě požádal, abych jeho jménem vám předal určité úvahy, ale většina z toho, co kolega Toty připravil, tak už tady říkal jak Cecílie, tak Angelika, tak i Axel tak eh, to nechci opakovat, protože máme velmi málo času. Náš přístup eh, k samotnému návrhu komise a ke zprávě velmi váženého kolegy Koferatyho je velmi kritické. Není to žádný nápad, který by posouval dopředu svobodné fungování firm na svobodném evropském trhu, na volném evropském trhu. Je to příklad, jakým způsobem je možno nakládat další administrativní a byrokratickou zátěž na malé a střední podniky. Je to příklad, jak je možno míchat eh, různé dobré nápady s velmi špatnými nápady. Všichni víme, že dlouhodobé zapojení akcionářů do fungování podniku je věc, která je velmi přínosná. Ale míchání pojmu s akcionáři a vůbec pracujícími, to znamená, že se tam doplňují ještě další otázky, které souvisejí s právem pracovníků na hlasování o výši odměn eh, ředitelů, ať již výkonných či nevýkonných, nevýkonných, to je nějaká chyba potřeba připravovat nějaké zprávy, které se týkají politiky, zapojení. Pokud něco takového máte, tak prosím, tak eh, o ní můžete informovat, ale neměl by tady být žádný závazek připravovat tuto politiku a ještě o ní informovat. To, o čem hovořila kolegyně Niebler, o tom dualistickém systému, který souvisí s fungováním dozorčích rad v mnoha podnicích. To funguje takto i v mé zemi. Dozorčí země, dozorčí rady a správní rady vykonávají funkce, které jim eh, valné schromáždění nebo valná hromada akcionářů vlastně zadává. Pokud se něco akcionářům nelíbí, tak může předložit eh, stížnost, řekne tohle, tohle se mně nelíbí, chci to změnit tak a tak. Eh, například v otázce odměňování. A ne, že bychom zavedli povinnost, že co tři roky se musí provést eh, ve firmě nová politika odměňování. Je to důležitá věc, ale tady jsme zapomněli, že hovoříme o soukromých podnicích, které se pohybují na volném evropském trhu. Odměna to je také otázka volné tržní hry. Takže ano, podléhá to kontrole, podléhá to eh, rozumnému propojení eh, s výsledky podniku, ale je to prvek eh, volné tržní hry. A my teď k tomu chceme velmi neelegantně zasáhnout. Chceme do toho soukromého podniku, které má své institu- který má své instituce, které se starají o její úspěch na trhu tak my chceme tomu podniku co? Ne pomoct, ale uškodit. A máme spoustu úvah, předložíme celou řadu pozměňovacích uh, návrhu a budeme doufat, že se nám podaří předložit návrh, který bude přijatelný. A pokud ne, no tak budeme hlasovat proti. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. Pan Dural. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně, protože vy jste nás žádal, abychom byli velmi struční. První věc, já nejenže nejsem kritický ke zprávě pana Koferatyho a k práci komise, v každém případě já mu děkuji a blahopřeji mu, protože ve své zprávě a v diskuzi, kterou jsme vedli dnes a kterou vedeme dnes, z toho jasně vyplývá, že tato směrnice a tato zpráva je důležitá. Konečně jsme se vymanili z logiky, která se snaží obecně zabít podnikání a e, průmysl v Evropě. Je to taková ryze logická, tedy peněžní logika. My jsme právě se dostali do takové situace, protože je třeba si uvědomit, že pracovníci a akcionáři jsou aktéry rozvoje podniku a je třeba najít rovnováhu mezi těmi finančními logikami, které se snaží o co nejrychlejší návratnost a tvorbu nadhodnoty. My se snažíme dosáhnout rovnováhy a zohlednit skutečné potřeby ze střednědobého a dlouhodobého hlediska. To je podle mě zásadní podmínka pro přežití naší ekonomiky v Evropě a obnovení dynamiky našeho průmyslu. Proto je podle mě nebezpečné stavět transparentnost a byrokracii proti potřebám podniku. Já jsem tady slyšel, že eh, byrokracie živý populismus. Já si myslím, že netransparentnost živý populismus. Když nevíme, za jakých podmínek lidé investují, za jakých podmínek se finančníci dostávají do podniku a jaké jsou eh, finanční podmínky ředitelů. Já si myslím, že právě to vede k tomu růstu populismu. Takže musíme usilovat o co největší transparentnost, musíme skutečně vědět, jakým způsobem se teď investuje v naší Evropě. A v tomto smyslu ještě jeden bod, ke kterému už se nebudu vracet všechno, co tam pan Koferaty začlenil do své zprávy, aby se pokusil znovu zavést dlouhodobé hledisko. Je zde jedna věc, která mě zde chybí. Říká se zde byrokracie, břemeno, eh, papírování pro podniky, ale v současné době většinou papírování právě vyžadují investoři a vyžadují různé reporty neustále, především ve velkých francouzských podnicích. Teď už se víc času tráví tím reportingem, pokud jde o finanční investory, než eh, skutečná práce v oblasti průmyslu nebo ekonomiky. Takže neříkejte mi nic o byrokracii, protože první, kdo je zodpovědný v podnicích za byrokracii, to nejsou zákonodárci, to jsou finančníci. Takže to je první věc. A druhá věc. Jeden bod bych rád zmínil, protože se zde hovoří o byrokracii. My všichni víme, že se tráví hodiny a hodiny tím, že se snaží podniky dosáhnout eh, daňové optimalizace a nevíme, jestli jsou to ztracené hodiny, nebo jestli je to byrokracie, nebo ne. A já vám mohu říci, že pro právě tyto fiskální montáže se potřebuje spousta hodin a spoustu papíru dlouhodobá logika a ne byrokratické záležitosti. Jde nám o transparentnost právě proto, abychom nenahrávali populismu. My předložíme pozměňovací návrh v tomto smyslu a sice každý podnik, každá velká společnost v jednotlivých zemích nám musí poskytnout informace o počtu eh, pracovníků, o obratu a o zaplacené dani. To není příliš mnoho informací, ale v každém případě nám to umožní získat přehled o tom, kde jsou investice, kde jsou zaměstnanci, kde jsou zisky a kdo infine eh, čerpá profit eh, z placení daní. Takže tím eh, se zabrání té krátkodobé logice daňové optimalizace, která je stejně škodlivá jako úsilí dosáhnout krátkodobé návratnosti kapitálu. A když slyším předsedu Junckera, jak vysvětluje, že je třeba investovat v Evropě a jak je obtížné najít pákový efekt, tak já si myslím, že tady bychom se zbavili nebo tedy připravili o velký zdroj příjmu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Hautala. Pane ministře, ministr čeká venku. Ano, pane předsedo, já budu velice konkrétní a soustředím se na definici transakce se zpřízněnými stranami, což je článek 9c. Podle mého názoru je důvod tuto definici přeskoumat, protože ten model, který je teď navržený, e, potřebuje zlepšení. Jde o to, že transakce se zpřízněnými stranami, tak jak jsou definovány teď, e, pokrývají i transakce, které jsou součástí zcela běžného chodu e, určité firmy. A jestliže běžné transakce interní jsou považovány za transakce se zpřízněnými stranami, tak to opravdu neuměrně zkomplikuje chod firmy. E, to, tím by se měl náš výbor zabývat. Mám tady na mysli firmu nebo skupinu firm, která má 10, 100 nebo 1000 vlastníků neboli akcionářů a tato firma potřebuje e, jaksi, suroviny od jiných firm svých akcionářů a to velice snadno překročí 1% aktiv. Takže pokud, to, pokud tyto transakce opravdu musí být veřejně oznamovány a doprovozeny hodnocením se třetí strany, tak to opravdu neúnosně zatíží danou firmu. Tady opravdu může jít o tisíce zcela běžných obchodních transakcí eh, s, s akcionáři v průběhu let. Takže prosím, podívejme se na to pořádně tak, abychom neohrožovali běžné obchodní operace. Děkuji. Pane, Koperaty, má, pane Koferáty, máte teď nemožný úkol velice rychle to schrnout na závěr. Prosím. Děkuji, budu opravdu velmi stručný. Děkuji všem kolegům, kteří se vyjádřili, děkuji za jejich návrhy, poznámky a názory ze kterých se předpokládám stanou pozměňovací návrhy. Budeme mít příležitost o nich diskutovat. Vím, že můj úkol není snadný, protože názory, které jsem tady slyšel, se velmi liší. Jen tři slova. První. Konkurenceschopnost trhu. Já si myslím, že regulovaný trh je efektivním trhem. Takže to pravidlo je užitečné. Kde nejsou pravidla, tak tam je často nekalá konkurence mezi podniky a my musíme pracovat na tom, abychom zvýšili úroveň konkurenceschopnosti a abychom také zvýšili volnou soutěž mezi podniky na trhu. Druhé slovo transparentnost. Kde je transparentnost, tam jsou vztahy jasné. A třetí téma, třetí otázka je dlouhodobý horizont. My se musíme snažit podporovat chování, které se z krátkodobého horizontu přesune na dlouhodobý horizont. To znamená, bude to podnik, který bude investovat a bude usilovat o dlouhodobou návratnost kapitálu. Děkuji ještě jednou a čekám na vaše pozměňovací návrhy. Jak jsem říkal, harmonogram je takový, jaký znáte. Do 5. února předložte pozměňovací návrhy, 23. a 24. února o tom budeme diskutovat a pravděpodobně 24. března to budeme hlasovat na výboru. Snažme se udělat zázrak. Děkuji. Dámy a pánové, musíme teď změnit program. Ten zbytek dopoledního programu přesuneme na odpoledne. Poté, co vyčerpáme ten program na odpoledne. Takže nejdříve bude odpolední program a potom zbytek dopoledního programu. O tom budeme tedy diskutovat odpoledne. Odpoledne bude kratší, než jsme plánovali, protože bod číslo 34 musí být odložen, protože zpravodaj pan Karim je nemocný. Takže děkuji a nyní máme tu čest přivítat mezi námi ministra spravedlnosti pana Rasnačse,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 Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, budeme nyní pokračovat bodem 29 našeho pořadu jednání. Dovolte, abych zde vřele přivítal ministra spravedlnosti Lotyšska, pana Rasnačse. Vážený pane ministře, vítám vás Opravdu toho vřelého přiletí vám, přijetí vám bude potřeba, protože tady v místnosti téměř mrzne. A my se tady těšíme na vaše slova, na představení priorit vašeho předsednictví. Prosím, máte slovo. Thank you. Dear chairman, honorable... Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je mi velkým potěšením, že mohu být dnes mezi vámi a představit vám priority lotyšského předsednictví v oblasti spravedlnosti. Ještě větším potěšením je představit tyto priority v mém rodném lotyšském jazyce ka prezidentūras laiks būs liels izaicinājums. Předsednictví bude velkou výzvou pro Lotyšsko. Nejen proto, že je to poprvé, co povedeme práci rady, ale také proto, že právě teď Evropská unie čelí velkým výzvám v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti. Oblast spravedlnosti a bezpečnosti je velmi aktuální po teroristických útocích ve Francii. Já chci na úvod vyjádřit soustrast francouzskému lidmu, lidu po tragických událostech v Paříži. Lotyšské předsednictví silně odsuzuje takovéto akty radikalizace. Abychom našli panevropské řešení boje proti terorismu, tak už příští týden chceme v Rize uspořádat diskusy na ministerské úrovni o společných opatřeních eh, pro boj proti terorismu v oblasti spravedlnosti. Evropská unie musí podniknout zásadní kroky, aby využila nástroje, které už má k dispozici, aby efektivněji spolupracovala při předcházení terorismu a také na vyšetřování takovýchto činů. Lotyšské předsednictví proto tyto aktuální otázky zahrne na pořad jednání našeho předsednictví. Chceme zdůraznit, že v současné chvíli je důležité bojovat proti terorismu a předcházet mu. V současné chvíli také Evropská unie musí být schopna nejen najít nejefektivnější nástroje pro boj proti zločinnosti a terorismu, ale také musí zajistit rovnováhu tohoto boje a právních řešení, která budou založena na společných eh, hodnotách Evropské unie, lidské důstojnosti a základních svobodách. Vážení poslanci, naše vize Evropské unie je taková, že bychom chtěli, aby Evropská unie byla úspěšná, aby byla konkurenceschopná na celosvětové úrovni a doufáme, že oblast spravedlnosti přinese svůj příspěvek ke zvyšování konkurenceschopnosti. Jinými slovy, spravedlnost pro růst. Jako minister spravedlnosti jsem za toto pole zodpovědný a jsem si jist, že Oblast spravedlnosti poskytne svůj příspěvek ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropy. Opatření v oblasti justice jsou úžej eh, spojeny s hospodářským růstem, rozvojem a posilováním vnitřního trhu, než by se mohlo zdát. Chci zdůraznit, eh, že v naší spolupráci s výboru Jury ve věcech, eh, pro které je výbor kompetentní, navážeme na pravidla Evropské rady z roku 2014, je třeba vytvořit v Evropě prostor spravedlnosti bez hranic, který zajistí vysokou úroveň ochrany základních práv a také zvýší vzájemnou důvěru v naše justiční systémy a umožní také hospodářský růst Evropy. Výbor Jury hraje důležitou roli v této otázce. Protože právně stabilní prostředí a právní rámec, který vyhovuje současným potřebám, je základem pro prosperitu v Evropě. A já jsem si jist, že nejlepšího výsledku je možno dosáhnout úzkou spoluprací mezi Radou pro spravedlnost a vnitro a výborem Jury. Pokud je o podporu konkurenceschopnosti, v následujících šesti měsících budeme věnovat velkou pozornost následujícím čtyřem hlavním prioritám. Za prvé, ukončení reformu trademark, obchodní značky. Za druhé, dosáhnout pokroku, pokud jde o zrušení požadavků na legalizační dokumenty. Za třetí, dokončit nařízení o drobných pohledávkách a dosáhnout dohody v Evropském parlamentu. Za čtvrté, implementovat reformu Evropského soudního dvora. Pokud jde o reformu trademarka, za italského předsednictví jsme dosáhli velkého pokroku při třech trialozích a my chceme tuto reformu za našeho předsednictví dokončit. V zájmu toho je třeba spolupracovat s vámi, chceme věnovat čas technické, odborné práci, abychom identifikovali otázky, které je třeba ještě vyřešit při trialozích. Budeme pilně pracovat, abychom dosáhli dohody do jara tomto kontextu bych rád zmínil také směrnici o obchodním tajemství, o které bychom rádi diskutovali s Evropským parlamentem, jakmile bude Evropský parlament k této diskuzi připraven. Za druhé, zrušení požadavků na legalizaci veřejných listin aby se lidé mohli svobodně pohybovat. Lotyšské předsednictví bude věnovat eh, tomuto tématu zvláštní pozornost a naším cílem je, aby po dlouhých a komplikovaných diskusích na radě bylo dosaženo velkého pokroku. Podle mě legální niance nemohou být eh, překážkou k dokončení práce na tomto právním aktu, který přináší velkou přidanou hodnotu na evropské úrovni. Jedna z věcí, která brání pokroku, jsou rozdílné názory týkající se toho, pro jaké dokumenty by bylo třeba zrušit eh, tento požadavek na legalizaci. A v prosinci roku 2014 se Rada dohodla, že zruší požadavky na legalizaci pouze pro matriční dokumenty a dokumenty o, o stavu. Pokud eh, toto projde, bylo by dobré zvážit eh, zrušení legalizace i pro další veřejné listiny a tím by se zvýšilo toto pole, kde se bude uplatňovat vzájemná důvěra. My chceme využít eh, této chvíle a chceme dosáhnout dohody na radě co nejrychleji. A uděláme všechno proto, abychom zahájili diskuse s Evropským parlamentem co nejrychleji. Číslo 3 za třetí nařízení o drobných pohledávkách. To je další věc, kde může spravedlnost přispět k růstu. A je to součástí našich priorit. Rada pro spravedlnost a vnitro v prosinci roku 2014 se dohodla na svém stanovisku, takže už můžeme zahájit jednání s parlamentem a doufáme, že budeme schopni dosáhnout dohody ještě během lotyšského předsednictví. Abychom posílili spolupráci, jsme ochotni se s vámi podělit o všechny výsledky diskusí na pracovních skupinách rady a také o závěry. Za čtvrté, reforma soudního dvora. Za lotyšského předsednictví je třeba dosáhnout pokroku. Jak víte, soudnímu dvoru už chybí kapacita k tomu, aby byl schopen řešit případy v náležitém čase. Rada vidí řešení ve zvýšení počtu soudců. Od chvíle, kdy Evropský soudní dvůr předložil v roce 2011 svůj původní návrh na reformu, počet případů, které jsou zatím ještě nevyřešeny u Evropského soudního dvora, závratně narostl. V některých eh, kategoriích eh, podniky čekají déle než čtyři roky, než je v jejich věci přijato rozhodnutí. V těchto případech eh, jsou někdy zmrazená aktiva ve výši až několika milionů eur zcela mimo, nemohou být investována do ekonomiky Evropské unie a nemohou být využita k tvorbě nových pracovních míst. Evropský soudní dvůr poprvé dostal žádost o odškodnění za to, že nebyl schopen rozhodnout v náležitém čase. Tím je velmi poškozena reputace Evropské unie. Musíme jednat, musíme jednat společně, abychom našli řešení. Právě teď na radě máme možný kompromis, který by znamenal maximální využití a redistribuci zdrojů které již dnes jsou k dispozici Evropskému soudnímu dvoru. Ta reforma by měla být implementována ve třech fázích a měla by být zakončena v roce 2019. V první fázi by bylo vytvořeno 12 nových míst pro soudce. Evropský parlament už s tímto souhlasil a ve druhé fázi bude obecný soud tedy propojen se soudem první instance, tím vznikne dalších sedm e, míst pro soudce a ve třetí fázi bude vytvořeno dalších devět míst e, pro soudce. Návrh předsednictví už e, také počítá s 25% snížením ve srovnání s tím původním návrhem Evropského soudního dvora pokud je tedy o náklady na tuto reformu, které v současné době dosahují žádná celá, žádná celá, žádná celá 0,1 obecného rozpočtu Evropské unie, že jedna setina procenta. Dovolte, abych také upozornil na to, že pokud bychom neimplementovali tuto reformu, měla by to finanční dopady na evropský rozpočet, Pokud se na to tedy díváme z dlouhodobého hlediska, už nyní musíme myslet na budoucnost a na dlouhodobý vývoj Evropské unie a na její konkurenceschopnost. Z lotyšského předsednictví chceme pokračovat v práci na implementaci reformy generálního soudního dvora a chceme dosáhnout dohody, pokud jde o implementaci této dohody s Evropským parlamentem. Zároveň také musíme dosáhnout dohody mezi členskými státy, pokud jde o metodu jmenování těchto nových soudců. Může to být obtížné téma, ale přesto doufáme, že se nám podaří úspěšně tuto otázku vyřešit. Vážení poslanci, kromě těch hlavních témat se lotyšské předsednictví bude věnovat práci na agendách, které už byly zahájeny, například směrnice o právech akcionářů nebo společnost s jediným vlastníkem. Budeme také poskytovat debaty na úrovni odborníků a také na politické úrovni, abychom byli schopni implementovat opatření, která jsou potřebná k tomu, aby se tyto věci posunuly vpřed. Zároveň budeme také pracovat na otázce autorských práv. Tyto otázky jsou v Lotyšsku v gestci Ministerstva kultury. A my budeme pracovat i na otázkách rovnosti pohlaví, které jsou v Lotyšsku v kompetenci ministerstva pro welfare, ministerstva sociálních věcí. Rád bych také řekl, že lotyšské předsednictví bude aktivně pracovat na všech těchto návrzích, které jsem zde zmínil. Za Radu pro spravedlnost a vnitro bych rád vyjádřil svoji vděk za konstruktivní spolupráci, pokud jde o nařízení o úpadkovém řízení. Formálně přijetí tohoto nařízení by mělo proběhnout za lotyšského předsednictví poté, co právníci lingvisté dokončí svou práci. Podle mého názoru práce evropských zákonodárců na pozměňovacích návrzích k nařízení o úpadkovém řízení byl velkým příkladem meziinstitucionální spolupráce a zároveň je to také důkaz, že jsme schopni najít rychlá řešení na podporu evropské spolupráce. A na závěr bych rád řekl, že jednou z priorit lotyšského předsednictví ve všech odvětvích, včetně spravedlnosti, bude užší spolupráce se zeměmi východního partnerství. Myslím, že budete souhlasit, že evropský růst bude mnohem úspěšnější, budeme-li mít sousedy, kteří jsou demokratičtí a kde vládne právní stát. Já se těším na další úspěšnou spolupráci v následujících šesti měsících. Vážení poslanci, lotyšské předsednictví je ochotno hledat kompromisy v oblastech, které jsou důležité pro občany Evropy a jsme ochotni udělat vše proto, abychom společně dosáhli výsledků, ale musí to být kvalitní výsledky. Společná práce výboru Jury a Rady je předpokladem pro to, aby Evropská unie byla schopna úspěšně vyřešit výzvy v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti. Společně toho dokážeme. Děkuji. Thank you, Mr. Minister. Děkuji vám, pane ministře. Když dovolíte, tak poslanci našeho výboru by vám rádi položili několik otázek. A pokud s tím budete souhlasit, vezmeme vždycky několik otázek na jednou a potom na ně můžete odpovědět eh, na jednou. Já bych teď zneužil své pozice předsedy a položil první otázku. A ta se týká toho, zda za vašeho předsednictví budete připraven zahájit vyjednávání ohledně meziinstitucionální dohody o, lepším, o lepší legislativě. To je tedy má otázka a nyní dostává slovo pan Zvěvka. Bardzo děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, srdečně vás vítáme mezi členy právního výboru jsme velmi rádi, že se můžeme setkat, vyměnit si názory a zároveň jsme také rádi, že vám můžeme popřát hodně úspěchu za lotyšského předsednictví. Držíme vám palce a uděláme všechno pro to, aby to byl náš společný úspěch. Pět priorit za pět trošku více než pět eh, měsíců práce, to je podle mě dobrý počet. Protože pokud máte příliš mnoho priorit, eh, tak se v tom možná ztratíte a vyvoláváte dojem eh, zcela nepotřebně, že můžete udělat více, než je reálně možné. Příklady toho máme i v našem výboru. Samozřejmě souhlasím s tím, že při dobré spolupráci mezi institucemi, mezi představiteli různých institucí, je možné rychle a dobře připravovat právní řešení, která se očekávají, které očekávají jak občané, tak i firmy v Evropské unii. Já jsem byl zpravodajem pro otázky úpadkového řízení, které jste zde citoval. Byla to opravdu, bylo to opravdu skvělé dobrodružství a také skvělá spolupráce s představiteli italského předsednictví, Evropské komise i parlamentu. Dospěli jsme ke konečnému úspěchu a doufáme, že v únoru bude tato zpráva přijata Evropským parlamentem na plenárním zasedání. Ke konkrétním záležitostem. Jako jeden z hlavních aspektů vašeho předsednictví jste zmínil otázky, které se týkají Evropského soudního dvora. Já vás chci ujistit, že v Evropském parlamentu budete mít eh, podporu. My jsme navštívili Lucemburg, že to setkat se se soudci eh, Evropského soudního dvora a poprvé jsme si vyměnili další názory, protože to už je tedy další výměna názorů, eh, dalších návrhů a řešení, ale všichni se shodneme v tom, že špatný obraz Evropského soudního dvora znamená špatný obraz Evropské unie. Pokud chceme Evropské unii uškodit, tak prosím, nereformujme Evropský soudní dvůr, nechme ho tak, jak je, ať se ty věci projednávají ještě déle. Ne tři a půl roku, ale klidně pět let. A potom uvidíme, jaké budou náklady, nejen finanční, ale i morální. V této věci vás budeme absolutně podporovat. A už tedy se blížím ke konci, má otázka je následující. Máte nějaký návrh pro členy rady, který by posunul možnost řešení problému, pokud jde o jmenování těch dalších soudců, protože se zdá, že to je největší brzda v této reformě. Děkuji. Thank you, Mr. Kavada. Děkuji, pan Kavada. Eh, Pane ministře, Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, to je opravdu důležitý okamžik, kdy je zde zástupce vaší země 25 let po vašem osvobození a vy dnes předsedáte Evropské unii ve vaší oblasti působnosti. A já nemohu než připojit se k těm, kteří říkají, že jsme tím velmi potěšeni, musíte být opravdu efektivní, protože toto předsednictví budete vykonávat ve chvíli, kdy geopolitické problémy úplně bují, především na východě, způsobují velkou hrozbu. Navíc se do Evropy vrátilo nebezpečí. Tři vlny eh, atentátů za deset let eh, Madrid 2004, Londýn 2005, Paříž před několika dny, kterou jste zmínil, takže má otázka je poměrně jednoduchá. Jakým způsobem budete chtít v dobrém slova smyslu využít těchto okolností, abyste rozšířili pravomoci, abyste prosadili uplatňování spravedlnosti v Evropě. Máte nějaké otázky, které se týkají Evropského státního zastupitelství, Evropské prokuratury, Evropského veřejného žalobce, protože my potřebujeme jednat e, stejně efektivně a stejně rychle jako zločinci, neli rychleji. A ještě jedna věc, Zatím jsme nedosáhli žádného pokroku, pokud jde o dodržování listiny základních práv a to především v Maďarsku. Chcete také zasáhnout do této záležitosti? Myslím si, že vy znáte tuto cenu. Let's take a fourth question by Mr. Raděv. Děkuji, teď otázka pana Raděva. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, chtěl bych vám poblahopřát k prvnímu lotyšskému předsednictví Evropské unie v historii. Doufám, že vám budu moci pogratulovat také na konci vašeho předsednictví za to, že jste odvedli dobrou práci. Já bych chtěl položit stejnou otázku jako tu, kterou vám položil pan předseda. A týká se to meziinstitucionální dohody o lepší legislativě. Tento návrh je součástí pracovního programu Komise pro tento rok. A je zapotřebí ho dovést do konce co nejrychleji, tak abychom zajistili lepší spolupráci mezi institucemi a lepší regulaci. A co budete dělat vy jakožto e, předsednictví Evropské unie pro to, abyste podpořili e, iniciativu komise a jak budete tlačit na členské státy v radě, ne je nutit k tomu, aby schválili tuto dohodu v zájmu lepší legislativy v Evropě? Děkuji. Pane ministře, pokud byste mohl odpovědět na tyto čtyři otázky, tak potom vezmeme další blok čtyř otázek, budete-li souhlasit. Děkuji vám za vaše otázky. Já bych nejprve odpověděl na otázku eh, meziinstitucionální spolupráce, která tu zazněla několikrát, takže já ji vezmu eh, na začátek. A pokusím se odpovědět na otázku eh, pana předsedy a pana Radeva. Chtěl bych říct, že Předsednictví má e, samozřejmě zájem na lepší legislativě. Netrpělivě e, čekáme na návrh komise e, pro efektivnější a lepší legislativu a legislativní procesy. Ale jedním z indikátorů dobré a účinné legislativy je to, jak aktivně členské státy se účastní na ministerské úrovni toho procesu. Měli bychom usilovat o to, abychom zajistili, že ministři se budou dostavovat na tyto schůze a že tam budou reprezentovat své země na nejvyšší možné úrovni. Ministři by měli aktivněji spolupracovat jak s komisí, tak s poslanci Evropského parlamentu eh, ze, ve, ve svých příslušných parlamentních výborech. Takový je můj názor, který se nemění. Takže eh, aktivita ministrů členských států je naprosto zásadní. Pokud jde o Evropský soudní dvůr, chtěl bych poděkovat panu Zvěvkovi, za jeho práci na nařízení o úpadkovém řízení. Do jisté míry mu závidím. protože už má práci skoro hotovou a odvedl opravdu vynikající výkon, kdežto my naši práci teprve začínáme. Ptali jste se na reformu Evropského soudního dvora a na eh, proces, eh, na proceduru této reformy. Do značné míry to bude záviset na tom, eh, jakou podporu nám poskytne Evropská komise a na tom, jak budeme schopni najít finance pro tuto reformu. Opravdu ale doufám, že uspějeme v řešení tohoto problému. pokud jde o jmenování soudců a o metodu, která se při něm používá. Zdá se, že budou zapotřebí eh, podrobné hloubkové diskuze, protože názory na to panují velmi rozdílné. Doufáme ale, že se nám podaří nalézt kompromis. Čím intenzivněji budeme pracovat, tím rychleji najdeme řešení poskytneme, eh, budeme se snažit poskytnout parlamentu konkrétní řešení. Pan poslanec Kavada. Eh, pane poslanče, vám děkuji za laskavá slova. Jsme velice poctěni tím, že můžeme předsedat Radě Evropské unie a během těchto šesti měsíců eh, po eh, tedy v tomto roce výročí naší nezávislosti. Eh, pokud jde o protiteroristická opatření, tak společně s Radou pro spravedlnost a vnitro plánujeme neformální schůzi v Rize 29. a 30. ledna. A tam si myslím, že vytvoříme dobrý základ pro budoucí spolupráci. Máme dohodu s Ministerstvem spravedlnosti Francie, A e, já už jsem slyšel o celé řadě různých e, nápadů a podnětů, dokonce i podobných nápadů, jako například vytvoření nějakého federálního úřadu pro vyšetřování v Evropě, nějaké období FBI v Evropě a podobné věci, ale vím o tom, že e, mnoho ministrů má zcela konkrétní návrhy a věřím, že ta neformální rada v Rize bude velkým krokem vpřed. Děkuji vám. Slovo má paní Hautala. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, já bych vám chtěla položit otázku z oblasti občanského práva, zejména tedy z rodinného práva. Včera jsme měli ve výboru komisařku Jourovou a ta řekla, že bude i nadále během lotyšského předsednictví e, pracovat na záležitosti týkající se sňatků a následku toho, že tolik členských států už přijalo e, registraci e, partnerství osob stejného pohlaví. A já bych se vás chtěla zeptat, jaký bude lotyšský přínos k této práci. Mohl byste zdůraznit i v další věci, které jsou pro vás důležité v oblasti občanského práva? Děkuji. Paní Guteland. Děkuji vám. Pane ministře, já jsem také velice ráda, že mám možnost položit vám otázku a jsem ráda, že vaše země povede Evropskou unii. Já jsem e, studovala v Lotyšsku právě v té době přechodu, e, studovala jsem tam ekonomii a proto mám nyní velikou radost, že jste nyní řádným členem Evropské unie a že budete v jejím vedení. Mám otázku, která se týká e, společností SUP. SUP. Vy jste o nich hovořil. A i já jsem včera poslouchala komisařku Jourovou, když hovořila o společnostech SUP a e, myslím si, že souhlasila se mnou v tom, že máme určitý problém s tím návrhem, který je před námi na stole, protože ten by mohl vést k tomu, že neseriózní společnosti si budou vybírat nejlepší jurisdikci z těch, které jsou k dispozici v členských státech, což vytvoří situaci, kterou bychom v Evropské unii nechtěli vidět tedy aby společnost se zaregistrovala v jednom členském státě, ale potom vykonávala činnost v jiném státě a v tom původním by měla pouze PO Box nebo něco podobného. To vytváří problémy pro daňové systémy členských států, ale právě tak pro odborové organizace a pro práva na pracovním trhu. Mě tady povzbudilo, když jste řekl, že byste rád uspořádal seminář expertů na toto téma, ale myslím si, že je taky důležité slyšet váš názor na situaci, protože e, ten návrh, který projednáváme nyní, e, v sobě nese problém, jak říkám, v tom, že neseriózní společnosti by si vybírali ty nejpříznivější podmínky eh, pro eh, svou práci a to bychom neradi. Takže prosím, mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Děkuji, pan Anderson. Děkuji, pane ministře. Přeji vám co nejúspěšnější předsednictví a zejména eh, si přeji, aby od, po abychom udělali něco po těch převratných událostech v Paříži a aby z Evropská unie neučinila něco nemoudrého. Zejména bych se vás ale chtěl zeptat na marakešskou dohodu, která má e, usnadnit e, přístup k zrakově postiženým osobám k uměleckým dílům. Evropská unie podepsala tuto smlouvu a komise navrhuje její ratifikaci a my dychtivě čekáme na nějaké rozhodnutí rady, které by dalo zelenou ratifikaci Marrakešské smlouvy. Zdá se ale, že hrozí, že toto téma se v radě zasekne. Já ale doufám, že lotyšské předsednictví problém rychle vyřeší co nejpozitivněji. Mohl byste mi prosím potvrdit, že tomu tak bude? Děkuji. Paní Geringer. Děkuji. Chtěla bych poblahopřát k velmi konkrétním prioritám, které jste nám předložili, které nám tady pan ministr dnes představil. Myslím si, že je velmi dobře, že máme krátký a konkrétní plán a já doufám, že se uskuteční. Jsem ráda, že Jednou z priorit je zpráva, na které já sama pracuji. Budu usilovat o to, abychom předložili dobré kompromisy a aby práce postupovala rychle. Já mám trošku jinou prozbu na pana ministra. Jako na člověka, který v radě bude zastupovat právní otázky ve dvou členských státech nejsou občané pokryti listinou základních práv. Mezi jiným je to i má země a na tu věc se zapomíná. Všichni občané v Evropské unii by měli požívat stejné ochrany, stejné právní ochrany. A proto bych byla ráda, abyste při následující příležitosti tuto otázku nednesl abychom přistoupili k tomu protokolu a aby všichni občané v Evropské unii požívali stejné ochrany, kterou jim dává listina základních práv. Děkuji. Eh, thank you. Eh, the last Děkuji a poslední otázku položí pan Buda. Eh, děkuji vám. Já budu velmi stručný. Chtěl bych vám položit jeden dotaz. Můžete se vyjádřit k tomu, jak je potřeba, abychom na evropské úrovni e, ošetřili právně úpadkové e, insolvenci e, fyzických osob. Protože tady se jedná o úpadkové řízení u právnických osob, ale je tady určitá nerovnováha, co se týče fyzických osob. Protože nyní je hospodářská krize a mnoho osob se dostalo do tíživé situaci. Eh, banky zvýšily úrokové sazby a pro fyzické osoby je někdy eh, zcela nemožné eh, splatit svoje úvěry. Jaký máte k tomu názor? Mr. Minister, you have the floor. Pane ministře, máte slovo. kaut ko aizmirsīšu. Paldies, kolēģi, par jautājumiem. Děkuji vám, vážení kolegové, za otázky. Pokusím se na ně odpovědět v tom pořadí, v jakém zazněly. Takže začněme paní poslankyní Hautala. Ano, samozřejmě, ty problémy, o kterých jste se zmínila, jsou citlivé. zejména pokud jde o diskuzi o přeshraniční aplikaci, tak tady probíhá právě taková pauza, abych tak řekl, na to, aby si členské státy promysleli svá stanoviska. Lotyšské předsednictví eh, respektuje přání členských států a neplánuje politickou diskuzi na toto téma. Eh, plánuje se, že diskuze v Radě budou pokračovat v druhé polovině tohoto roku během lucemburského předsednictví. A pokud hovoříme o zákazu diskriminace, a tím myslím diskriminace jakéhokoliv typu, tak naše předsednictví ho bude plně podporovat. jsme silně proti jakémukoliv typu diskriminace ve všech členských státech Evropské unie, ale zároveň, když hovoříme o občanském právu a tradicích a specifikách jednotlivých zemí, tak tady eh, je v kompetenci členských států, aby rozhodli, jak budou upravovat eh, občanskoprávní partnerství a která budou nebo nebudou registrována v určitých členských státech. Máme už několik eh, rozhodnutí, rozsudků eh, soudu pro lidská práva, která se toho týkají a ta ukazují na to, že o těchto záležitostech rozhodují členské státy. Eh, ještě dále k tomu občanskému právu. Máme tu problém eh, úmluvy o únosech dětí, to je komplexní téma a naše předsednictví udělá vše proto, aby dosáhlo dohody mezi členskými státy. Eh, nejbližší technická schůze je naplánována na 28. ledna. A samozřejmě případ 1.13 Evropského soudního dvora e, vzbuzuje e, několik dodatečných otázek ohledně toho, jak bude vypadat v budoucnu aplikace tohoto nástroje. Další otázka. Paní Guteland. E, pokud jde o směrnici o společnosti, o společnostech s jedním vlastníkem. Italské předsednictví dosáhlo značného pokroku a Lotyšsko se pokusí dovést do konce diskuze v radě tak, abychom mohli získat mandát pro vyjednávání s Evropským parlamentem. Pokud jde o problém sídla firmy, tak ten je samozřejmě velmi aktuální a my budeme hledat co nejlepší kompromis. Pan Anderson se ptal na marakešskou smlouvu. Lotyšské předsednictví podporuje cíle této smlouvy, eh, která má zlepšit možnosti Eh, osob se zrakovým postižením, tak aby se mohli plně eh, účastnit kulturního života a uděláme vše, co bude v našich silách k tomu, abychom eh, dosáhli ratifikace této smlouvy jménem celé Evropské unie. A co nejdříve se budeme snažit vyřešit mezi institucionální spory v tomto ohledu. Nyní k otázce paní poslankyně Geringer. Ano, jsme si vědomi toho, že ratifikace e, úmluvy je politicky významnou záležitostí. A já k tomu můžu v tuto chvíli říct jenom to, že doufám, že i ty zbývající členské státy ji ratifikují. Pan poslanec Buda se ptal na eh, insolventnost fyzických osob. Ano, i to je aktuální téma které se projednává ve všech členských státech a je zejména důležité proto, že když praskla eh, ne, bublina s nemovitostmi, tak to tvrdě dopadlo na mnoho eh, evropských členských států a vznikla v podstatě celá generace v mnoha členských státech, která nese obrovskou dluhovou zátěž. A jakákoliv iniciativa ze strany komise, která by pomohla to zvrátit, může počítat s naší podporou. V mnoha členských státech eh, je nyní snaha o hledání řešení a v mnoha členských státech existují rozdílné eh, úpravy pro insolventnost eh, fyzických osob, osob tam, kde dluh nepřesahuje 100 tisíc euro, tak tam eh, bývá vyrovnání provedeno do jednoho roku. Bereme samozřejmě eh, na vědomí zájmy věřitelů a uvědomujeme si, že lobbying komerčních bank je velmi silný. Eh, Mnoho bude záviset na tom, eh, do jaké míry budeme schopni spolupracovat. pokud jde o e, nové nařízení, tak to samozřejmě usnadní postupy v přeshraničních případech. Děkuji. Pane ministře, tímto jsme e, vyčerpali otázky od našich poslanců a já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mezi nás přišel a představil nám priority litevského, lotyšského předsednictví jak vidíte, tak tento výbor je velmi nakloněn spolupráci s vaším předsednictvím a upřímně doufám, že tak, jak už bylo řečeno, vám budeme moci na konci vašeho předsednictví pogratulovat k mnoha úspěchům, kterých se podařilo dosáhnout. Ještě jednou děkuji, že jste mezi nás přišel. Uh, uh, Vážení poslanci, mám ještě jedno sdělení. které se týká bodu 27, eh, tedy eh, dohody TTIP, eh, který, kterou budeme muset odložit na příští schůzi, protože pan zpravodaj FOS nemůže přijít na odpolední část schůze. Děkuji za pochopení. Bon appétit. Dobrou chuť.